uh, it's easy to, that everybody Now the explanation. Nyní vysvětlování hlasování. Začneme paní, zprávou paní Beres. Eh, eh, jde tedy o nařízení 1927. Mám zde tři řečníky na seznamu. Is... Pan Jár je naším prvním řečníkem, pane Jár. Uh. K usnesení o budoucnosti Evropského fondu chci říct dvě poznámky. Za prvé, jsem velkým příznivcem tohoto Evropského fondu, protože slouží k tomu, že když jsou problémy s přizpůsobením se globalizaci, máme možnost zasáhnout přímo na místě, přímo na místě po, pomocí tohoto fondu poskytnout pomoc a vrátit lidem víru v globalizaci tím, že ekonomické nevýhody, které vznikají globalizací, budou dorovnány. Druhá věc ale je, že patřím ke skeptikům, kteří říkají, musíme naplánovat <clears throat> konkrétní rozpočtový titul pro tento fond, protože je zde velké riziko, že když naplánujeme určitou rozpočtovou linku, ty peníze se nevyčerpají, že dojde k tomu, že se ty peníze budou někam přerozdělovat a povede to také k určité katastrofě. Takže jsem sice pro, ale měli bychom být i do jisté míry skeptičtí. To by byla ta zlatá střední cesta. Děkuji, pane předsedu. Děkuji vám. Kolegové, ti z vás, kteří nechtějí vysvětlit své hlasování a opouštějí sál, tak prosím opustěte sál, abychom mohli pokračovat. A nyní dám slovo panu Hananovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tak to je. My zde reagujeme na dlouhovou krizi tím, že eh, vlastně eh, si vypůjčeme nepředstavitelnou částku 3, bil, 3 biliony euro. A eh, takže vůbec člověk ani neuchopí takovou částku. A já mám dvě otázky v hlavě, které mě napadají. Za prvé, kdo bude eh, ručitelem za eh, takový úvěr, takovou půjčku, protože ta půjčka by měla být eh, garantována Evropskou ústřední bankou, ale to je vlastně takový špatný dluh, o který jde. A takže nakonec to budou muset všechno zahradit daňoví poplatníci, ať jsou tedy v Irsku, v Řecku, v Itálii a od koho toho si půjčíme. Prostě ty 3 miliardy někde jen tak leží a my si pustíme tedy, půjčíme od koho? No od budoucích generací. A e, to je, e, my vlastně tím postihneme děti, které se ještě nenarodily. My ohrožujeme naší budoucí generaci e, tímto bezprecedentním dluhem, půjčkou, takže to doufám, že nám naše děti jednou vrátí. Děkuji, pane Hanane. Pan Kelly. Uh, Já bych chtěl hovořit o této zprávě, o globalizačním uh, fondu, která je ještě na pořadu jednání později, ale jestli mohu. Kelly, we are... Pane Kelly, Teď máme vyzvolování hlasování ke zprávě paní Beres. Cože? Okay. Yes, do... Můžeme, můžeme teď? Děkuji vám, pane předsedo. Tato zpráva je velmi důležitá, neboť souvisí s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci a je důležitá na dvou úrovních. Za prvé, dává praktické pravomoci v pomoci nezaměstnaným co nejdřív. Na druhé straně také dodává odvahu těm, kdo podléhají třeba depresím v důsledku toho, že jsou nezaměstnaní. Já to vidím v, na mnoha místech, kde působím, vidím, že je důležité, aby byl někdo, kdo je ochoten naslouchat těm pracujícím, kteří přišli o práci. Jistě, že jsou s tímto fondem určité problémy, jsou tu pozměňovací návrhy a některé budou potřeba ještě po roce 2013, ale tento fond bude potřeba po dlouhou dobu. Děkuji. Ještě někdo bych chtěl vysvětlit, jak hlasoval, pokud jde o zprávu paní Beres. Není tomu tak. Takže máme vysvětlení k hlasování o situaci v Palestině. Pan Tarant. I don't see... Nevidím ho. Proto pan Takula. Prosím. Děkuji. Já bych chtěl v hlasování říci toto. Často hlasujeme o tématech týkajících se evropských hodnot a o to šlo také v tomto hlasování. Mnozí, kdo eh, opakovaně hovoří o demokracii, základních právech, svobodě vyjadřování, tak eh, my víme, že Izrael je jedinou demokracií, demokracií v daném regionu a proto si zaslouží skutečnou podporu z naší strany, takže je politování hodné, že většina vyslala signál, který vyslala. Nicméně mě těší, že mnozí eh, stáli také na mé straně a hlasovali proti tomuto návrhu usnesení ti, kde se chtějí postavit po bok Izraele a postarat se o to, aby Jeruzalém byl nadále nerozděleným hlavním městem. Demokraci izraelského státu musíme předat i do sousedních zemí. To má pan Jar. Pane předsedo, já se domnívám, že většina poslanců v našem parlamentu je v této otázce někde mezi, protože jsou na straně lidí. A můžeme se dohadovat, zda je vhodnější, aby se Palestina právě nyní eh, podávala, eh, zda to bylo vhodné, že Palestina podala ten návrh na svoji samostatnost eh, v Radě bezpečnosti OSN, ale na druhou stranu chápu také ten postoj, když vidíme, že se léta vyjednává, žádný výsledek tu není. My potřebujeme opatření, která budou vybudovávat důvěru a ta nikdy nejsou jednostraná. Musí být vždy obou straná. A podle mého názoru zde je třeba očekávat také jasné signály ze strany Izraele a neměli bychom si zde nic zas, eh, lhát do kapsy, protože současná politika osidlování, kterou provádí Izrael, není účelem. Pan Repo. Puhemies, lähi rauhanprosessissa on edistytty aivan Pane předsedo, mírový proces na Blízkém východě musí pokračovat stabilním způsobem, tak jak se hovoří i zde v tomto usnesení právo na sebe určení palestinců i právo Izraele na to mít vlastní stát s bezpečnými hranicemi, to je třeba zajistit. Je pochopitelné, že eh, Mahmud Abbas je zklamán, protože 20 leté vyjednávání to je dlouhá doba. Ale v mezinárodní politice je také důležitý časový průběh a je důležité, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem. Doufám, že EU a členské státy naleznou společný postoj e, k konfliktu na Blízkém východě a najdou mírové řešení. Jedinou možnost, jak zajistit trvalý mír v daném regionu, umožňuje pouze politický dialog. Partneři vyjednávání si musí sednout ke společnému stolu je třeba vždy dbát na to, co se také bude dít po tom, co se nyní děje v OSN. Děkuji, paní Esaja. Haluan myös antaa äänestysselityksen, koska tämä Děkuji. I já chci vysvětlit hlasování v otázce situace v Palestině, protože i moje pozice by se měla dostat do zápisu. Já toto usnesení nemohu podpořit co do jeho formulace a obsahu. Protože důležité je si sednout opět k vyjednávacímu stolu, to je samozřejmě pozitivní, ale důležité je také to, aby byla vyjasněna situace Jeruzaléma a aby byly stanoveny hranice Vzájemná důvěra obou stran musí být vytvořena, ale to nelze předepsat zvenčí. To si musí eh, dojednat a rozvinout obě strany mezi sebou navzájem. Pokud Evropská unie nepodpoří palestinský stát, tak to jistě bude znamenat komplikovanou pozici, kterou budeme muset zastupovat v rámci EU. Děkuji vám. Já jsem eh, přítelem Izraele, ale jsem kritickým přítelem Izraele. Sám jsem pracoval s britskou vládou na mírovém procesu v severním Irsku a je iluzorní se eh, věřit v nějaké vojenské řešení. Řešení musí být politické, musí zahrnovat vyjednávání. A nelegální osady tomu nepomáhají. Já soucítím s palestinci, kteří, s kterými bylo špatně zacházeno, potřebují podle mě stát, který bude žít v míru s Izraelem bok po boku. Ovšem nejsem si jist, jestli toto opatření, které je dobrou vyjednávací taktikou, obrátit se rovnou na OSN, je tím optimálním způsobem, jak vytvořit stát. Nemyslím si, že to je správný způsob, proto jsem se zdržel hlasování, ale eh, přeji si, aby mírový proces postupoval vpřed to je zásadní. Ale pouze důkladná, pomalá, postupná vyjednávání mohou přinést politické řešení, které pak prospívá všem. Děkuji. You, Děkuji, pane Campbell Benemane. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit k usnesení o Palestině? Ne, nevidím, takže můžeme pokračovat eh, s summitem Rio plus 20 a vidím paní Pacesku, která chce vysvětlit, jak hlasovala. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že zelená ekonomika to je alternativa k, mm, k přemrštěnému využívání fosilních eh, paliv. Já jsem hlasovala proti mm, eh, článku 46, protože jeho aplikace může znamenat sociální problémy, zvýší se cena elektřiny pro konečné uživatele i intenzivní lidská činnost, která má dopad na biosféru, může postihnout ekologickou rovnováhu. Moje země má unikátní e, e, biodiverzitu a e, i je velice aktivní při mezinárodních ekologických aktivitách a Rumunsko podporuje udržitelný rozvoj a prosazuje nové ekologické technologie. Proto nesouhlasím e, s vypuštěním jaderné energie z evropského energetického mixu. Tato, tento typ energie, tedy jádro, je velice efektivní a zároveň není to tak nákladné. A zastavit výstavbu jaderných elektráren to není ku prospěchu životního prostředí. Děkuji, pan Repo hyväksyin julkilausuman tietyn varauksin. Děkuji. Já jsem toho názoru, že na konferenci v Riu by bylo důležité, aby Evropská unie zastávala společnou linii a sledovala shodné cíle. Jeden z nejvýznamnějších cílů by bylo postarat se o spravedlivý a vyvážený přístup k přírodním zdrojům pro budoucí generace. To je také předpoklad pro trvalý udržitelný rozvoj a také pro snižování chudoby na celém světě. A proto musíme usilovat o e, zelenější hospodářství a zelenější typy energie. Potřebujeme usilovat o spravedlivou společnost založenou na sociálních principech a chránících zdraví. Tedy taková společnost musí také ctít základní práva, e, také zachovávat kulturu a náboženskou rozmanitost. Děkuji, další je paní Harky. Děkuji vám. Já jsem byla velmi potěšena tou možností podpořit tuto zprávu, protože existuje velký počet důležitých otázek, které jsou tady v sázce, ale já se dotknu tří. Za prvé, musíme zajistit udržitelné řízení vodních zdrojů a musí to vždycky zůstat veřejným statkem. A já plně podporuji tu žádost, aby právo na vodu a na sanitační opatření bylo dosaženo v celém světě. A také plně podporuji výzvu po zajištění bezpečného přístupu k mořím pro všechny složky populace bez ohledu na pohled na GMO. A mu je jasný, protože já jsem hlasovala pro odstavec 48, ale bez ohledu na naše názory na GMO. Myslím, že všechny by měly podpořit bezpečný přístup k osivům. E, a chci také zmínit odstavec 60, eh, eh, eh, kde 90% z nás vyjádřilo obavy ohledně toho kodexu, který by umožňoval další deforestaci v Amazonii. A komisař Dehucht stále podporuje ten, tu dohodu o Mercosuru, přestože by to v podstatě znamenalo i další eh, export eh, hovězího masa do Evropské unie a to by dál zhoršovalo kácení lesů. Takže já si myslím, že tady dochází k úplnému ignorování. Děkuji vám, paní Harkin. Pan Kelly by rád řekl několik slov. Pane předsedo, já jsem se účastnil té diskuze včera odpoledne, ale neměl jsem možnost se vyjádřit. Rio plus 20 eh, to je zásadní otázka. Vůbec všechny ty výzvy, kterým svět čelí, jsou teď vážnější než kdy jindy. Deforestace, dezertifikace, nadměrný rybolov, eh, do, zásoby čisté vody, klimatické změny. Ale všechno tohle se musí řešit také globálně a je k, k ničemu, aby Evropská unie něco dělala sama o sobě a znevýhodňovala se a více lidí dostávala do chudoby, zatímco zbytek světa si bude dělat, co chce. Já si myslím, že globální problém problémy si zaslouží globální přístup a já doufám, že se e, objeví na dalším summitu. Jak e, řekla včera komise. E, růst nejdřív a potom to vyčistit, tato politika není možná ani v Evropské unii, ani jinde. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Kelly. Paní Olko, najte mi Děkuji vám. Us, tato usnesení odráží víceméně realistický přístup Evropské unie k udržitelnému rozvoji. Jsem nesmírně potěšena, že pokud jde o čl- článek 46 ohledně jaderných elektráren, že se nám to podařilo trochu oslabit, protože tyto požadavky by nebyly v souladu s, ze zájmy členských států. Já jsem ráda, že tomu Evropský parlament eh, rozumí pokud se rozhodneme nepoužívat jadernou energii, tak to by pak vyvolalo ještě větší závislost na jiných energiích. Bezpečnost eh, v, na poli energie je otázkou, priorit, prioritní otázkou a musíme do toho zahrnout jadernou energii. Víme, že obnovitelné zdroje jsou nesmírně důležité a je důležité je dál rozvíjet, dál na nich pracovat nejenom teď, ale i v budoucnu. Přesto jsem zklamaná, že Evropský parlament byl poněkud negativní ve vztahu k netradičním, nekonvenčním zdrojům energie. Děkuji. Děkuji, paní Jetameky. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro toto usnesení. Konference z RIA se může stát významnou konferencí a může také Eh, nastavit další směřování, ale pouze tehdy, pokud eh, tam bude možnost dojít ke konkrétním řešením a návrhům, které budou skutečně realizovány. Protože pouhá krásná slova a vyjadření úmyslu těch už máme dost. Pane předsedo, chci vyjádřit, že Evropská unie a zástupci Evropské unie ve spolupráci s neziskovými a nevládními organizacemi naleznou společný postoj a budou hrát konstruktivní roli. Měli bychom se poučit z minulosti a viděli jsme, že se můžeme dostat ku předu a dosáhnout něčeho pouze tehdy, když budeme vystupovat společně a budeme konstruktivně spolupracovat. To by bylo pro EU velmi důležité. Ještě někdo Kryo plus 20? Není tomu tak takže můžeme se pustit do budoucnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, vysvětlení hlasování paní Harkin. Děkuji vám, pane předsedo, a já chci říct jenom to, že plně podporuji toto usnesení a zvláště výzvu Evropského parlamentu pokračovat v EGF ještě nad rámec stávajícího NFF, čili stávajícího rámce. A je to v souladu s tou potřebou toho fondu a e, uchování jeho hodnot. Doufám, že nám rada naslouchá. Jistě, že usnesení také říká, že mě musíme provést určité změny, změny a můžeme ho zlepšit. Můžeme zlepšit jeho načasování a míru spolufinancování. A musíme také zajistit, aby fond odpovídajícím způsobem reagoval na potřeby pracujících, ale také řešil třeba nesoulad mezi kvalifikacemi. Dnes se hovořilo o některých věcech, jako například toho, že se některé podniky mohou zříci svých eh, odpovědností, ale nemáme takové náznaky, že by se tomu tak dělo. Určitě eh, já si myslím, že někdy jsou používány určité eh, vytáčky toho mm, ze strany některých poslanců, některé argumenty, aby se tento fond nepoužíval, které však neplatí. Těšíme se na návrhy komise další v, říjnu, v říjnu a tak dále, ale z toho, co vím o těch návrzích komise, tak je vítám. Zvláště jejich návrh začlenit do toho i zemědělce a samostatně výdělečné činné osoby. Děkuji. Um, Mr. Ben hlasoval jsem proti zprávě o budoucnosti evropského globalizačního fondu. myslím si že tento fond je úplně zbytečný a měl by být zrušen. E, pomoc lidem postiženým globalizací je a má být i nadále prováděna na národní a nikoli na evropské úrovni fungování tohoto fondu v evropské unii vytváří nerovnost mezi lidmi protože získat od něj peníze mohou pouze velké firmy. s následky globalizace se ale musí potýkat i malé firmy a živnostníci a těm tento fond nedokáže pomoci. proto nepodporuji fungování tohoto fondu. děkuji za pozornost. A nyní nakonec Eh, je to eh, dohoda o partnerství v rybolovu mezi Evropou a Marokem. Pan Repo. Äänestin resoluution puolesta, sillä tämä äänestys on... Já jsem hlasoval pro toto usnesení. Evropská unie je společností hodnot a opírá se na existenci univerzálních lidských práv a existenci demokracie. Partnerská dohoda samozřejmě musí také dodržovat mezinárodní právo a lidská práva. Bylo by nesnesitelné, kdyby Evropská unie uzavírala dohody o partnerství, eh, které nedodržují eh, vlastní hodnoty EU. Není jisté, zda tato partnerská dohoda bude ku prospěchu eh, tamních obyvatel v oblasti západní Sahary a proto Eh, by bylo vhodné mít k tomu právní posudek. Evropská unie a její vnější vztahy by se každopádně měly starat o to, aby konflikt na západní Sahaře byl vyřešen mírově. Děkuji a v neposlední řadě pan Rumeva i Rueda. Já eh, jsem opět překvapen kvůli tomu, eh, Eh, různému zneužívání a vydírání, eh, jak to mělo dopad na kolegy zde, kteří hlasovali a eh, jak hlasovali, ale přece já hlasuji pro mezinárodní práva. Evropská komise urychleně chtěla vyjednat prodloužení této dohody bez toho, aniž by vůbec konzultovala Evropský parlament a tak, jak to požaduje Lisabonská smlouva. De facto stávající smlouva umožňuje Evropské flotile eh, lovit eh, v vodách Sahar, západní Sahary, což je podle OSN eh, výsadní voda a někteří mají za to, že to je nelegální. A zde je třeba, abychom my tedy aspoň jako parlament spochybnili právní základ, protože to může vést k právní nejistotě a měli bychom se obrátit na Evropský soud, aby vydal stanovisko, aby správně rozhodl o tomto tématu, které má velké důsledky politické i ekonomické, ekologické a sociální. Já lituji tedy, že většina našich kolegů to takto nepochopila a že eh, negativním hlasováním ještě zhorší se situace, která je již politicky neudržitelná a právně neakceptovatelná. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji a než budeme mít pauzu na oběd, tak ještě oznámení. Já jsem dostal žádost od ALDE Group, od skupiny ALDE, abychom jmenovali Vincenza Jovíne jako člena výboru pro zaměstnanost a sociální věci, který eh, nahradí pana Ugiase, který je členem eh, výboru pro eh, dopravu. Já se ptám, zda jsou zde nějaké námitky? Ne, takže tato žádost je odsouhlasena.